Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zahájíme zasedání našeho výboru TAX 3. Chtěl bych přivítat paní komisařku Verstager, která má na starosti konkurent, hospodářskou soutěž a konkurenci, konkurenci. Jsem velice rád, že přijela naše pozvání. A samozřejmě bychom s ní chtěli projednat především stávající situaci, pokud jde o implementaci doporučení, která vypracoval parlament v průběhu tohoto funkčního období. A také obecně bychom chtěli pohovořit o její práci, která souvisí s kompetencemi našeho výboru. Jsem si jist, že na úvod řeknete, že nebudete s námi projednávat eh, případy, které jsou stále ještě otevřené, ale umíte si asi představit, co je pro nás důležité a co nás zajímá. Paní komisařko, prosím tedy, poprosím vás o úvodní projev. Máte 10 minut a ještě jednou vás, vám děkuji za to, že jste přišla. Nejdříve ze všeho chci poděkovat já vám. Myslím si, že práce výboru TAX 3 je velice důležitá. Takže vám mnohokrát děkuji za to, že se angažujete, že jste iniciativní. Jsem velice ráda, že zde mohu dnes být a diskutovat s vámi. Myslím si, že to je důležité pro každého občana. Je to důležité také pro každý podnik, protože tady jde také o spravedlivou hospodářskou soutěž. Pokud tvrdě pracujete, a myslím, že Evropané pracují tvrdě a platíte daně, tak samozřejmě chcete, aby to dělali i ostatní. A pokud pracujete v nějakém podniku, pracujete velice tvrdě na tom, aby ta firma byla zisková, abyste tady mohli platit daně, tak chcete, aby vaši konkurenti také platili daně, aby přispívali společnosti, kde podnikají. A nemělo by to být tak, že velké firmy nebo firmy, které mají k dispozici velké zdroje, mohou využívat mezery v daňové legislativě, aby neplatili tolik, kolik by měli, anebo aby s nimi bylo zacházeno výhodněji než s jinými. Za poslední čtyři roky v naší demokratické společnosti bylo přijato 14 zákonů, které mají posílit naše spolupráci, pokud jde o boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem. To je více než za posledních 20 let dohromady. 14 nových právních předpisů. A ještě jednou chci říci, že jsem ráda, že Evropský parlament se nadále velmi angažuje v této práci. Samozřejmě si uvědomuji to, že tady máme určitá omezení, protože spolupracujeme s radou, ale to nemění nic na tom, že práce, kterou odvádí parlament, je naprosto zásadně důležitá. Abychom mohli zachovat dynamiku, abychom mohli nadále tlačit eh, na tyto věci, aby občané věděli, že se něco koná. Luděk Niedermayer a pan Kofold teď předložili velice důkladný návrh zprávy, Není to jenom takový přehled našich dosavadních úspěchů. Spíše eh, je to takový úkol na nadcházející léta. A myslím si, že je to tak správně, protože tato práce bude muset do budoucna pokračovat. V tuto chvíli tedy není čas usnout na Vavřínech a pogratulovat si k té dobré práci, kterou jsme odvedli, ale je čas si eh, udělat přehled o tom, čeho jsme dosáhli a co je potřeba ještě udělat do budoucna. To pokračování práce se týká také například tématu státní podpory. Veřejné podpory. Minulý týden uh, soudní dvůr vynesl vý, eh, vý, verdikt, pokud jde o výjimku z daně ze zisku, eh, které mohou využívat tedy nadnárodní podniky a mohou si tím snížit daňový základ až o 90 Soudní dvůr plně eh, uznává to, že zdanění je oblast, kterou jsou zodpovědné členské státy, ale Evropská komise má samozřejmě na starosti kontrolovat, zda jsou splněna pravidla v oblasti veřejné podpory. A to je důležité, protože Ti, kteří se odvolali v tomto případě, tvrdili právě, že Evropská komise nemá v tomto případě žádné kompetence. Takže zatím to vypadá dobře. Podle těchto pravidel totiž členské státy nemohou některým firmám poskytnout daňové výhody a zvýhodnění, která nejsou k dispozici ostatním, kteří platí daně podle běžné sazby. Ale soudní dvůr také řekl, že jsme neměli tuto výjimku v Belgii považovat za běžný daňový režim státní podpory. Je tam totiž určitá míra flexibility ohledně rozhodnutí o tom, za jakých podmínek a kdy je možné tuto výjimku uh, skutečně udělit tomu nadnárodnímu podniku, který oni žádá. Podle soudního dvora tato flexibilita znamená, že, to, že tyto výjimky se udělují pouze na tedy případ od případu a není to tady obecný režim proto tedy soudní dvůr eh, vynesl verdikt, že tedy komise neměla toto označit za obecný, obecný režim, který je k dispozici. Nicméně soudní dvůr se nevyjádřil k tomu, zda skutečně tento režim, tato výjimka je eh, nespravedlivá nebo daňovou veřejnou podporou. Belgie nicméně tedy pro tuto výjimku eh, použila argumentaci, která podle soudního dvora není platná. Vidíte tedy, že je to smíšený výsledek. My teď tedy pečlivě zvažujeme celý verdikt a zvažujeme také, jaké další kroky podnikneme. Tento verdikt byl vynesen minulý čtvrtek, to znamená, že máme ještě nějaký čas na promýšlení dalších kroků. A k těm samozřejmě přikročíme co nejdříve. Jasné je, že soudní dvůr potvrdil dobře již zavedený princip. A sice, že pokud daňové zvýhodnění je selektivní pro firmy, tak to znamená nelegální protiprávní veřejnou podporu. Toto zásadou se řídíme i v našich dalších sedmi rozhodnutích, která jsme zatím vynesli, kde jsme skutečně analyzovali jednotlivé soudní rozsudky. A tam jsme eh, přikročili k tomu, že jsme těmto firmám uložili vrátit téměř 50 miliard na nezaplacených daních. Víte asi všichni, že se to týká především také firmy Apple, kde se jedná o 13 miliard eur. Pokračujeme ve svých dalších šetřeních. Minulý měsíc jsme začali šetřit firmu Nike v Nizozemsku. Tam se zaměřujeme na daňový režim také eh, dvou nizozemských firm, které zaměstnávají velký počet eh, eh, zaměstnanců v Nizozemsku. Nicméně pokud jde o o poplatky, licenční poplatky za využívání značky Nike, tak tyto dvě firmy v Nizozemsku jsou považovány za samostatné firmy, ačkoliv přímo v Nizozemsku žádné velké aktivity nevyvíjejí. A proto komise má za to, že možná toto jejich uznané postavení neodráží ekonomickou realitu. A pokud se toto prokáže, tak to znamená, že celá skupina Nike si tímto uměle snížila daně z velké části svých zisků v celé Evropě. Zároveň také nadále šetříme firmu IKEA, daňovou výjimku pro firmy eh, ve volné bezcelní zóně na Madejře a také eh, některá pravidla pro daně eh, z příjmu podniků ve Spojeném království. Toto ale není naše jediná priorita. Nadále spolupracujeme se členskými státy tak, aby nastavili svá daňová pravidla tak, aby bylo možné se vyhnout takovýmto problémům hned na začátku. Je, tady, je totiž důležité také zvážit omezení vymáhání pravidel v oblasti veřejné podpory z hlediska tedy nastavování spravedlivých podmínek v daňové oblasti. Protože případy v veřejné podpory přitahují firmy, které chtějí mít selektivní výhodny, které jiní nemají. Ale pouze lepší pravidla v oblasti zdanění mohou uh, takovéto mezery uzavřít. Pravidla v oblasti veřejné podpory a legislativa v této oblasti musí jít prav, ruku v ruce, tak, abychom do, zajistili to, že zdanění bude spravedlivé. A už dochází k podkroku. Abych tady uvedla pár příkladů. Kypr a Lucembursko změnili svá pravidla pro zdanění, pro financování firm. Irsko zrušilo svoji, svoje dvojí zdanění v Irsku. Nizozemsko eh, také provádí daňovou reformu a až bude eh, schválená, tak dojde k tomu, že daňové výhody budou k dispozici pouze pro skutečně aktivní firmy. Dále tam budou omezení pro daňové ráje a veřejnost bude každoročně informována o přístupu k takovýmto daňovým výjimkám. Dále také systematicky přeskoumáváme praxi, pokud jde o zdanění v celé EU. Toto naše úsilí nám také přineslo dobré příklady toho, jak daňové orgány mohou postupovat. Například Německo uděluje takovéto výjimky v dialogu s ostatními členskými státy, které, na které to má eh, také vliv, pokud je to nadnárodní podnik. A to omezuje riziko toho, že by jedna, jeden členský stát poskytl eh, nějaké daňové výhody selektivní, které by potom mohly eh, příjmy z daní snížit v jiném členském státě. Eh, v Rakousku musí každé jednotlivé takové rozhodnutí být schváleno nejvyšším vedením daňových, daňové zprávy. Nejdříve, dříve než je tedy udělena taková výjimka. A většina členských států prostě si zkontroluje fakta, než tedy poskytne nějaké, nějaký takový zvýhodný, zvýhodněný režim. To znamená, že skutečně je třeba vždycky si ověřit, a tyto členské státy také dělají, zda vykázaná čísla odpovídají hospodářské realitě. A to někdy i za pomoci odborníků. Na základě takových principů, ale valná většina potom příslušných režimů skutečně slouží svému účelu. Poskytuje jistotu firmám, pokud jde o placení daní. A je to v souladu s hospodářskou realitou a bez toho, abycho, aby potom eh, docházelo k protiprávní státní veřejné podpoře, což je správně. Váš výbor teď dokončuje čtyři roky velice obtížné práce v oblasti spravedlivého zdanění. Proběhla řada diskusí a vzhledem k vaší angažovanosti a vaší práci jste napomohli zachovat eh, dynamiku toho procesu a případně znovu ten proces znovu nastartovat. Proces, který vede ke změnám, protože my musíme nadále v tomto pokračovat. A já doufám, že i do budoucna navážete ve stádiu implementace nové daňové legislativy. Protože si myslím, že nejdůležitější je, aby legislativa skutečně vstoupila v platnost, aby byla účinná. Protože je obtížné prosadit novou legislativu. Je to už velmi potom obtížné v daňové oblasti, protože tam je potřebná jednomyslnost. Ale tím to nekončí, jenom samotným schválením toho předpisu. Implementace, provádění v praxi potom prokazuje, že tedy ta legislativa skutečně byla schválena správně. A proto doufám, že i v dalším funkčním období Evropský parlament se bude zaměřovat na fázi implementace. Jak už jsem říkala, 14 důležitých daňových předpisů jsme schválili, ale potom v té fázi implementace v jednotlivých členských státech se projeví, zda skutečně pracujeme kvalitně. Hlavní výhodou té naší odvedené práce je to, že daňová oblast není tabu, že se o tom hovoří, mohou o tom hovořit všichni a všichni občané skutečně mohou a musí očekávat, že budeme v této oblasti konat. A tak by to mělo být. A já si myslím, že toto je také zásluhou výboru tak 3, že máme tuto novou otevřenost a že otázka spravedlivého nastavení daňových systémů v tuto chvíli je eh, v centru politické pozornosti v celé Evropě. A za to vám velice vřele děkuji, protože tento velice odůvodněný, oprávněný a jasný cíl, že by každý měl platit spravedlivé daně, to je něco, co máme společného. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Mohu vám vás ujistit o tom, že se na to díváme stejně, tedy že přijatá, schválená legislativa musí být řádně implementována a vymáhána. Je to naše priorita. A jak jste říkala, těch 14 právních předpisů, které jsme přijeli za posledních pět let, což je více za těch předchozích 20 let, jak jste říkala, tak to je víceméně to, o čem hovořil a co odůvodnil pan komisař Moskovici. Jasně to potvrzuje také to, že boj za spravedlivé zdanění skutečně nabírá teď obrátky, jak jste říkala. Děkuji mnohokrát, zahajujeme diskusi, pět minut na otázky a odpovědi. Na otázky, potom máme ještě jednu minutu na konci Luděk Niedermayer jako první spoluzpravodaj za EPPP. Děkuji a děkuji, paní komisařko, že jste přišla. Víte, ví, že velice oceňujeme eh, vaši práci a také to, co jste zřekla. Než nebo se dostanu k mému příspěvku, tak bych chtěl zdůraznit, že je velmi zajímavé, že tady k, tomuto tématu spravedlivého zdanění eh, můžeme uzavřít dohodu s lidmi z různých politických stran a s různými zeměmi, což je pozoruhodné. Stále to není dostatečné, ale pozoruhodné. Vy odvádíte vynikající práci v této oblasti a někdy vlastně pracujete místo, tedy eh, a já věřím tomu, že se vlastně podaří navázat užší spolupráci a podaří najít dobré společné řešení a že už nebudete muset se tak eh, být zapojena do těchto věcí. A jsem také rád, že rada byla schopna tedy schválit několik legislativních aktů. Bohužel některé ty nejdůležitější stále nebyly schváleny jako CCCBT a další do jaké míry eh, věříte, že CCTB sníží riziko některých problémů, které řešíte ve vaší oblasti a v neposlední řadě, i když jsme už dosáhli určitého eh, kroku v EU, tak musíme zohledňovat také tu globální dimenzi, protože vlastně mnoho tady těchto oblastí je mimo eh, oblast působnosti EU. Ne, nejsou to tedy případy pouze evropských problémů, ale jsou to globální problémy, takže zde potřebujeme dosáhnout pokroku na globální světové úrovni a doufám, že OSD tedy v tomto bude nápomocna. Děkuji. Já si myslím, že ta vaše První věc je, že ano, musíme spojit lidi ze všech parlamentních skupin, z různých politických stran a prostředí, a aby se tedy více zaměřili na toto téma. A to také ukazuje, že spravedlivé zdanění je něco, co zajímá občany všude v Evropě a co od nás očekávají. A tak se snažíme, abychom také dělali pokroky. Já nechci být tolik provokativní, a když řeknu, že když jsme předložili návrh na automatické výměnu údajů v daňové oblasti, tak už jsme měli určitou legislativu, která tedy nám říká, že bychom měli spolupracovat. Ale problém byl, že se to nestalo, že k tomu nedošlo. A to samozřejmě si myslím, že je důležité poselství pro nás, že tento okamžik bychom měli také využít pro změnu naší kultury, pro změnu chování, protože to je něco, že je zde určitý paradox. Máme legislativu, která stanovuje rámec pro spolupráci, ale který není využíván a Potom máme druhou vrstvu té legislativy, kde tedy dochází k automati- by mělo docházet k automatické výměně té naší práce, ale my bychom měli skutečně toho využívat a dělat to. A to je ten paradox, že někdy nás nám říkají, že máme příliš mnoho legislativních akcí, aktů, ale co více tedy můžeme dělat. Já si myslím, že je důležité, aby tedy se tato le- legislativa nová, která vcha- vchází v platnost, skutečně se také eh, jaksi převedla do té kultury, do chování, aby jednotlivé země začaly více spolupracovat. Toto si myslím, že je velmi důležitá věc. Spolupráce to je také základ těch tří návrhů, o kterých jste hovořil, eh, toho zdanění společné konsolidovaného základu daně a eh, kladu DPH. Mělo by to zjednodušit eh, situaci pro všechny, co poctivě pracují, pro malé podniky, tak aby se činnost, aby ty společnosti tedy nemohly organizovat svou činnost tak, aby si uměle snižovaly své příspěvky společnosti. Já si myslím, že toto jsou opravdu velice důležité legislativní texty a měli bychom v Evropě být schopni zajistit, abychom to korporátní zdanění také převedli do té digitální skutečnosti, protože měli bychom více prosadit to, co zde děláme, protože pokud by tyto legislativní akty se skutečně neprováděly, tak by ta důlež... nebyl prostě tak důležité. Je to skutečně jedna z hlavních priorit i pro kolegu Moskoviciho, aby se v následující období e, tyto akty uplatňovaly. Je zde globální dimenze, to máte pravdu, a proto spolupracujeme velice těsně s OECD a dochází tam také k pokroku, i co se týká zdanění digitálních e, transakcí. Je to, pracujeme také velice těsně e, s touto organizací a to si myslím, že je důležité. Je důležité, abychom tlačili společně ze strany Evropy na OECD, aby se skutečně něco dělo, aby ta řešení byla přijímána rychle. Eh, hovoří se zde někdy o takové rozštěpené Evropě a myslím si, že rámec spolupráce s OECD je velmi dobrou půdou tady pro realizaci těchto aktů. Daňová spravedlnost, to je podstata sama o sobě. A to je pro nás velmi vysoká priorita, spravedlivá hospodářská soutěž, mm, abychom se spočívali v tom, není potom vlastně, aby tady eh, ty podmínky byly nastavené rovně pro podmínky. I s Čínou jsme vedli tedy eh, dialog o eh, dotacích. Kolegyně Malmstrémová diskutovala s Japonci a s Američany s Světovou obchodní organizací, takže pracujeme samozřejmě i na této straně, protože samozřejmě nutně je v tom všem svět globální dimenze. A prosím, dávám slovo spolu zpravodaji a prosím, držte se pěti minut, protože máme dlouhý seznam. E, děkuji vám, pane předsedo, děkuji také paní komisarce, děkuji vám za odvedenou práci a děkuji za to, že jste poukázala na nejdůležitější výzvy. Hovořila jste o 14 legislativních aktech, které byly e, přijaty. Jedna obava, která je jasná, a vy jste o tom hovořila, to je Eh, provádění eh, eh, naší agendy, co se týče zdanění. A já si vzpomínám jedno doporučení našeho, plan, našeho parlamentu spočívalo v tom, že je důležité mít daňovou konzistenci a implementaci, kterou musí provést komise. My jsme eh, toho byli svědky třeba v případě předpisů pro praní eh, eh, peněz, takže otázka implementace toho, co je přijato, tak to je ohroženo. Je důležité, aby komise se na to zaměřila. Já si myslím, že to, co máme zatím, je nedostatečné. A když se potom za pět let podíváme zpět a řekneme si, proč jsme neudělali to, co jsme udělat měli, protože je důležité zajistit efektivní implementaci. Vy jste hovořila o různých případech soudních, třeba ten případ eh, McDonald's Lucembursko. Já bych chtěl vědět, eh, do jaké míry musíme změnit eh, legislativu, tak aby jsme vyřešili ty existující mezery, třeba v případě McDonald's Lux, Lux, Lux, Luxemburg, tam se jednalo o dvojí zdanění. Já se ptám, jak daleko musíme zajít, a jak zajistit na evropské úrovni, eh, abychom měli eh, stejné podmínky pro všechny v případě zdanění. A potom vy jste závěrem hovořila o jedné věci, kterou se také zabýváme zde ve výboru. Jsou to dotace pro výzkum a vývoj místo osvobození. Všichni víme, a bylo to také v jiných zprávách toto parlamentu, osvobození eh, prostřednictvím daňových úvěrů, takže mm, to je věc, která se týká výzkumu a vývoje a já se ptám, co by se mělo udělat z hlediska hospodářské soutěže, tak abychom měli efektivnější způsob eh, podpory inovace, výzkumu a vývoje, aniž eh, bychom eh, používali tento neefektivní daňový nástroj, který rovněž OECD považuje za neefektivní nástroj. Děkuji. Není to eh, na mě, abych to zodpovídala, je to eh, věc v, portfol, v portfoliu pana Piera Moskovičiho, aby toto stanovil. Eh, já bych chtěla pohovořit o tom, o přeměně Task Force ve stálou organizaci, tak abychom zachovali talenty je to věc, které se musíme věnovat a musíme tomu stále přidělit zdroje. A v tomto smyslu já eh, souhlasím s tím, že musíme také vyslat signál vnějšímu světu, že my k tomu přistupujeme seriózně, že, děla, že mm, to dále sledujeme, že tomu věnujeme vhodné zdroje. Často tady vyzýváme národní parlamenty, aby byly více eh, zapojeny do otázky evropské legislativy. Co se týče eh, implementace daňové legislativy, tak to je dobrý příklad pro to, eh, kde by se mohli eh, zapojit do diskuze poslanci Evropského parlamentu a poslanci národních parlamentů dochází ke eh, výměně informací ohledně toho, jak eh, ze evropské demokracie se toto převádí do národní demokracie. Potřebujete eh, nějak, nějaký impuls pro komisi, nejenom pro komisi, aby prováděla následnou kontrolu, jak se to provádí, ale také z hlediska parlamentu, aby existoval tento tlak, <clears throat> impuls pro to, aby občané viděli, že dochází k tomuto impulsu eh, z Evropského parlamentu a že opravdu potom dochází k provádění té legislativy evropské do vnitrostátní legislativy. A zde potřebujeme eh, samozřejmě potřebné kroky, abychom prováděli následnou eh, kontrolu. Potom, co se týče uzavírání mezer, třeba v případě McDonaldu, tak eh, to nebyla, eh, nebyla státní podpora, jednalo se o dvojí zdanění a v Lucembursku se tím eh, zabývali, aby tento problém vyřešili. Je to věc, která stále probíhá. A pro nás je důležité, abychom k tomu měli stále struktury. Část naší společnosti Eh, využije právě kreativity, aby našla existující mezery. A musíme to akceptovat, že je to nešťastný jev, který existuje ve společnosti, ale zase oni musí akceptovat to, že někdo bude sledovat, eh, zdali se objevily nějaké mezery, tak aby se tyto mezery uzavřely. A jsme lidé. A to je pravděpodobně ten důvod. Eh, nemám žádné nějaké geniální myšlenky, než podpora výzkumu a vývoje. Eh, samozřejmě musíme to činit. Eh, musíme mít vysokou hodnotu v našem řetězci a musíme zajistit, aby docházelo k výzkumu, vývoji a k inovacím. Máme dobré příklady, třeba ty mikroelektronické příklady společný eh, projekt evropského zájmu. Je to eh, Francie, Německo, Itálie, Spojené království. Dostává se tomu podpory od eh, veřejných financí a je to tedy soukromý a veřejný sektor. Je to velmi transparentní, víme, co se děje a ten, ta startovací pozice je velmi dobrá protože co se týče eh, nedostatku transparentnosti v případě daňového odpočtu eh, pro výzkum a vývoj, tak eh, pro podniky je to komplikované, protože nevědí, kde mají investovat v případě výzkumu a inovací. A to je velmi důležitou částí mm, konkurenčního boje, abyste měli výzkum, vývoj, inovace. Děkuji za EPP, Tomas Mann. Prosím, kolegové, nepřekračujte minutu. Eine minute. Tak to je výzva, jedna minuta, vážená paní komisařko. Slyšela jste tady chválu jako komisařka pro hospodářskou soutěž, odvedla jste skutečně odvádíte dobrou práci. Teď zde jde o ty nedovolené, nezákonné daňové výhody Starbucks, Nizozemsko, McDonald, Nike a vy jste uváděla i další příklady. Jsou zde určité eh, etické základy, ale to nemá často ty kodexy chování nic společného ze skutečnosti. Jaká je vaše reakce? Eh, co se týká rozhodnutí Evropské eh, komise, kde pouze v Belgii se hm, došlo k daňovým výhodám 700 milionů. Jsou i jiné případy takovéto, jak postupujete k tomuto? Um, first of all... Takže především belgické úřady již vybrali ty nezaplacené daně. V legislativě, která byla schválena, aby toto mohli provést, se říká, že tyto daně budou umístěny na uzavřený účet a tam tato částka zůstane, dokud ten případ nebude konečně definitivně dořešen. A to pravděpodobně ne, nebude, tedy ten definitivní konec nebude, proběhne u obecného soudu, ale to předbíhám. My v tuto chvíli stále ještě zvažujeme další kroky, protože eh, verdikt obecného soudu obsahuje několik prvků. Samozřejmě je smutné, že naše rozhodnutí bylo anulováno, ale anulováno to bylo z toho důvodu, že jsme to považovali za režim. A soud nám řekl, že to není režim jako takový, protože ka- u každého jednotlivého podniku belgické úřady vydávají konkrétní rozhodnutí, kde se říká, jak konkrétně za jakých podmínek se bude využívat tento režim. Takže ano, je to režim, ale je tam vždycky nějaké konkrétní rozhodnutí. Je tady politování hodné, že naše rozhodnutí bylo v tomto smyslu anulováno a teď tedy zvažujeme další kroky. Ale je tam potom řada dalších důležitých pozitivních věcí, které se z toho můžeme vzít. Uh, za prvé, eh, ten odpůrce eh, argumentoval tím, že my nemůžeme vůbec takový případ řešit. A soud nám dal zapravdu. Řekl, že ano, toto je věc, kterou se můžete zabývat jako komise, protože to je oblast veřejné podpory. Další protiargument byl, Tedy další důležitá věc, pardon, byla, že soud nerozhodl o tom, zda se jednalo nebo nejednalo o případ veřejné podpory. Je tedy důležité, abychom si teď plně prostudovali ten verdikt a potom na něj zareagovali. Protože podle mého názoru je to velmi podrobný rozsudek, který obsahuje celou řadu různých sdělení a te, ta musíme zanalizovat, vzít v úvahu, než se rozhodneme ohledně toho, jaké budou další kroky. Děkuji, paní komisařko. Pervánč prosím. Eh. Děkuji, paní komisařko. Omlouvám se, že jsem nevyslechla vaš, vaši úvodní řeč. Já vím, že jste hovořila o rozsudku soudního dvora z loňského roku, ale chtěla bych se k tomu ještě vrátit, protože to vlastně patří eh, k těm věcem, kde se musíme na ty věci opravdu dívat velmi dopodrobna a soudní dvůr se domnívá, že belgický režim, že to není nezákonná státní pomoc, přesto to však umožnilo několika nadnárodním společnostem eh, nezaplatit hodně eh, v Belgii a ty domněle zisky velkých eh, skupin vlastně byly odečteny z daňového základu. A to využilo zhruba 30 nadnárodních společností tento režim vy jste řekla, že jste domnívali, že se jedná o nezákonné chování belgické vlády, která e, vlastně hm, tedy, proto tedy zde byla tato žaloba. Tam šlo o 942 milionů euro. Co se týká samozřejmě veřejných e, prostředků, tak to důležité. Neobáváte se, že to by mohlo vést e, nebo že by to mohlo vytvořit precedens pro další takovéto preferenční daňové režimy, například v případě Apple. A daňová justice je stále více uznávána jako hlavní sociálně politická výzva, jaké má komise k dispozici nástroje a počítáte s tím, že se odvoláte proti rozhodnutí soudního dvora v tomto případě? Well, I, I completely... Já naprosto souhlasím s tím, že je velice důležité si ten rozsudek přečíst v celém rozsahu, protože jak už jsem říkala, Vždycky je samozřejmě politování hodné, když naše rozhodnutí je anulováno, ale je potřeba si přečíst ten rozsudek celý. Za prvé, soudní dvůr nevyjádřil žádné stanovisko, pokud jde tedy ta pravidla pro jednotlivé firmy a ohledně toho, zda to je nebo není veřejná podpora. To je důležité. Za druhé, za, zatímco samotné zdanění je záležitost členských států, Soudní dvůr zároveň řekl, že Evropská komise může kontrolovat jednotlivé případy, aby ověřila, zda šlo o veřejnou podporu, což je také dobře, protože Belgie také argumentovala tím, že není možné, abychom se vůbec tím případem zabývali. Soudní dvůr naopak vynesl výrok v tom smyslu, že se tím zabývat můžeme a situaci zkontrolovat můžeme. Soudní dvůr eh, ale řekl, že tedy my jsme považovali tento typ zdanění za režim pro nadnárodní podniky, ale ve skutečnosti belgické úřady v každém jednotlivém případě poskytují zároveň specifický, specifické rozhodnutí tomu, kterému podniku. Takže je to vlastně režim dvojí povahy. A my se teď v tuto chvíli musíme tedy rozvážit další kroky, protože zjevné je to, že tyto výjimky některým nadnárodním podnikům umožnily se snížit eh, zdanitelné příjmy, zisky až o 90 A to je jeden z mála případů, kdy skutečně se zabýváme režimem jako takový. Máme tady stále ještě eh, tady několik jednotlivých případů. Potom tady je ten případ ze Spojeného království, kdy se jedná o firmy ovládané ze zahraničí. Tam také máme za to, že se jedná o režim, o program. Ale tady tomto případě, i vzhledem k tomu, že to daňové rozhodnutí existuje v tomto případě, to je základ pro selektivitu, protože to rozhodnutí se týká vás konkrétně, není to pro žádnou další firmu. A to znamená, že tedy takovéto rozhodnutí je specifické a týká se to tedy uh, toho režimu, který se týká přílišných zisků. Děkuji, prosím EKR. Děkuji. Pane předsedo, děkuji paní komisařce za to, že se zúčastní našeho dnešního zasedání. Víme, že Facebook vévodí trhu sociálních médií v Evropě. A spotřebitelé používají tedy další aplikace, Instagram, WhatsApp a tak dále, ale to všechno spadá pod Facebook. A přestože jeden skandál nasleduje druhý, tato firma má nadále obrovské zisky. Lidé se velice těžko vzdávají svého účtu na Facebooku a proto tedy jeho pozice je nesmírně uh, silná, protože celá řada lidí nám říká, že vzdát se svého účtu na Facebooku je v podstatě něco jako uh, sebevražda na sociálních médiích. Já bych se chtěla zeptat paní komisařky, myslíte si, že trh evropských, evropský trh sociálních médií, že na něm existuje zdravá hospodářská soutěž, anebo je tady dominantní eh, pozice Facebooku, která je neotřesitelná? Jak víte, Zatím, pokud jde o zneužití dominantní pozice na trhu, jsme Facebook neřešili v žádném případě. V Německu došlo k tomu, že se zabývá, zabývají oblastí tedy mezi soukromým a hospodářskou soutěží z hlediska svého práva. A v Německu tedy také z právního hlediska dokázali to, co intuitivně všichni cítíme, že tedy Facebook má dominantní pozici na tomto trhu. A já to říkám takto, protože to, co instu, intuitivně někdy cítíme, že tady nějaká firma má dominantní pozici na trhu, tak to v případě, že se to řeší před soudem, musíme skutečně být schopni z právního hlediska dokázat. Takže říkám, že v tomto konkrétním případě, když se to zkoumalo, tak příslušné orgány došly k závěru z právního hlediska, že skutečně se jedná o firmu, která má dominantní postavení. Jedna věc je, že v tuto chvíli, jak jsem říkala, nemáme žádný konkrétní případ, který by se v tuto chvíli řešil s Facebookem, ale to neznamená, že tomu tak nebude ani do budoucna. V tuto chvíli eh, skutečně sledujeme data z trhu a analyzujeme také inzerci a tak dále. A z úplně stejných důvodů, jak jste říkala, v tuto chvíli sledujeme i další firmy, protože jsou to firmy, firmy obrovské, nejenom na trhu sociálních médií. Jak jste říkala, je to platforma, na které, pomocí které lidé tedy jaksi ehm, interagují se svými přáteli a s firmami. A eh, je to také obrovská platforma pro inzerci. A to je obrovský zdroj a studnice dat, která je možná tady sbírat. Je to tady velice důležitý trh a samozřejmě nadále budeme sledovat situaci a sledovat to, jak se v této oblasti postupuje. Děkuji, paní komisařko, za ALDE. Prosím, Jens Tormans. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní komisařce za to, že mezi nás přišla. Na jednom z prvních slyšení eh, ve výboru k Panama Papers jsme měli Jean-Claude Tricheta. A on se pokusil vysvětlit, nám to, že ne, se nemáme vzdávat naděje, protože z dlouhodobého hlediska bude možné dotlačit ministry v radě k tomu, aby nějaké právní předpisy přijali. Ale nebude to jednoduché. Takže to, co jste říkala o tom, že komise jako celek tlačí určitým směrem. To je naprosto zásadní pro to, abychom mohli dosáhnout nějakých výsledků. A byl bych velice rád, kdybyste nám tady byla, mohla uvést další příklady. Když padl ten verdikt soudního dvora, tak jsem si okamžitě eh, začal na Google sledovat, kdo reaguje na ten rozsudek. A když se podíváte na seznam těch, kteří reagovali, to byly všechny ty firmy, které skutečně vytvářejí i do budoucna ty mezery v daňové legislativě. Když se teď tedy zabýváme tím, co dělají ty firmy, aby byly schopny vlastně být vždycky o krok nebo o dva nebo o tři před vámi, protože vy už jste tady vlastně říkala, že tady v podstatě jde o to, že neustále musíme dohánět ty firmy a ten nejnovější Eh, vývoj a čím lépe budeme tyto firmy dohánět, tím eh, více prostředků se nám může podařit získat do daňového systému v jednotlivých členských států a, dík, a tím pravděpodobně budou ministři jaksi ochotnější přizpůsobovat svá rozhodnutí. Až se sejdou v Bruselu a když tady rozhodují o této legislativě, tak to byly jenom moje úvahy k tomu, kde se nacházíme, pokud jde o to dohánění podniků. Bohužel si myslím, že se to dá těžko odhadnout. Pan Moskoviči skutečně sleduje tu situaci a e, skutečně dochází k tomu, že se neplatí daně, neodvádějí daně v obrovských částkách, které by skutečně byly velmi výrazným příspěvkem do rozpočtu v celé Evropě. A jeden z důvodů, proč mi připadá to, že vaše jednání tady je velmi dobře načasované, je ten, že v tuto chvíli začíná předvolební kampaň do Evropského parlamentu. Bohužel toto jsou volby, kde v průměrně 46% voličů zhruba jenom plánuje se zapojit. A toto je téma, které nám může pomoci eh, občany zaangažovat, protože to není jenom nějaký slib do budoucna, ale můžeme už ukázat konkrétně, čeho se nám podařilo dosáhnout. Protože ačkoliv se v radě o tomto tématu hlasuje jednomyslně, tak to, čeho dosáhl parlament i ve výboru TAX 3, to je velmi důležitá síla, která tlačí směrem k těmto výsledkům. Takže tady skutečně je třeba, aby občané věděli, že potřebujeme jejich podporu pro tuto důležitou práci. A to je důležité sdělení. Protože pokud by to bylo voličům jedno, tak bychom neměli tady tu dynamiku, tu hnací sílu, která za námi stojí. A to je pro mě, podle mého názoru velmi důležité. Protože když voličům záleží na tom, aby politici něco změnili, tak to je zásadní. Myslím, že v dánském tisku teď se hovořilo o tom, že dánské penzijní fondy teď už dělají screeningové testy Eh, ohledně, když se tady rozhodují, do čeho budou investovat. A to souvisí také s daňovými kritérii. Zkoumají už daňové režimy, které se využívají. a to je příklad toho, kdy občanům na, něcom, na něčem záleží, že občané chtějí, aby jejich penzijní příspěvky byly investovány do udržitelných daňových systémů, do udržitelných zdrojů. A já doufám, že toto bude součástí diskuse i do budoucna. A doufám, že to bude i součást mandátu pro další parlament a další komisi. A že s tím bude pracovat také rada, že tedy spravedlnost v oblasti daňové je zásadní. Gue McCarthy. Prosím za Gue McCarthy. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás také, paní komisařko. Možná o tom víte, nejsem si jistý. Eh, možná víte, že tady naše skupina loni zveřejnila zprávu, která se zabývala strukturou po roce 2015, kterou eh, začal zavádět Apple po té, co provedlo vaše šetření, co proběhlo vaše šetření v oblasti daňové a ukázalo se, že s pomocí irské vlády Apple vytvořil úspěšně novou strukturu, která mu umožňuje získávat daňové odpisy země, ze, téměř všech svých zisků mimo USA. Je tam téměř eh, i stoprocentní možnost odepsat si eh, nehmotná aktiva. A eh, příslušná rada v Irsku v také říká, že tím, že Apple využívá tyto daňové režimy, že je to možná nelegální, protože právní eh, předpisy neumožňují využít těchto režimů v případě, kdy hlavním cílem je vyhýbání se daňové povinnosti. A v podstatě v tomto případě, tady v podstatě by Apple porušoval daňové předpisy v Irsku a to, tady se jedná vlastně o další 2,5 miliardy eur, eh, pokud jde o nezaplacené daně od roku 2015. Já vím, že tady budete bránit tedy eh, svoje rozhodnutí, které se týká období před rokem 2014, protože Apple se odvolal a já se tady chci zeptat, zda máte nějakou představu o tom, kdy proběhne ten soudní proces. A druhá moje otázka. Chci se zeptat, zda chcete nebo nechcete se zabývat i tou novou strukturou, kterou se Apple podařilo vytvořit a využívat od roku 2015 a které by taky, také v Rusku mohlo představovat nelegální státní podporu. Takže k té první otázce. Nevíme, kdy tedy soud rozhodne o tom daňovém případu Apple. Ne, ještě zatím to nevíme tedy. Vy pravděpodobně víte, že irské orgány dokončily vlastně krytí tady těch neuhrazených daní minulý podzem to, byly, to bylo prospojeno tedy s těmi neuhrazenými daněmi. Co jsme se nau, poučili o té nové struktuře, tak to je vlastně využití mm, kapitálových eh, prostředků a tady toto opatření je otevřené eh, společnostem. To znamená, že určitý ten výchozí bod, kde se provádí to hodnocení eh, kde, kde kritérium selektivita nemůže být vlastně splněno tedy. Takže když je tam selektivita, tak to není pro každého prostě. Takže samozřejmě mohou se vést diska, diskuse o tom, zda ty daně byly nebo nebyly uhrazeny, ale vlastně otázka je, zda tedy vyšetřování je ten správný nástroj nebo formát na to, abychom takto toto dělali. Za zelené Sven G. Gold. Děkuji. Jako paní komisařko, Nejprve bych rád vám poděkoval za to, co jste udělala v posledních letech, za vaši práci. Vy jste pomohla i práci naše, našeho výboru v rámci vašich kompetencí a myslím si, že je důležité toto uznat. Je škoda, že nejste tedy špicen kandidátkou za frakci ALDE. To si myslím, že je bylo by to obrovská šance pro to, aby zdanění se opravdu stalo těžištěm těchto debat. Kdyby tedy byl akceptován tento dobrý demokratický princip, ale já si myslím, že nad rámec tady toto jsou zde určité mm, konfliktní otázky týkající se další práce. Takže za prvé, ve Rajmonově zprávě o politice, o kompetenční politice, v té výroční zprávě se vítá, že ta task force e, byla přeměněna, jak jste říkala, v ten stálý orgán, což je určitě dobrá e, věc a také je důležité, abyste měli dobré lidské prostředky tedy pro to vyšetřování. Takže Můžete nám eh, dát nějako, nějaké aktualizované informace? A druhá věc, když se začalo s těmito selektivními režimy, tak se vedla debata o tom, co se stane se všemi ostatními společnostmi, které využívají podobných struktur. Můžete tedy sdělit, že už nebudou další případy poté, kdy jste měli zkušenosti s těmi stávajícími, protože víme, že byly tisíce takovýchto daňových režimů, daňových pravidel, kde bylo používán ten element selektivity. A zde také se vedla debata, zda budou předloženy nějaké pokyny pro to daňové prohlášení, takže také pokyny pro to, aby se vlastně stanovila pravidla pro to, co jste vyvinuli. Takže kdy tedy ten váš návrh pokynů, v, co se týká těch daňových státních pomocí, kdy bude dokončen a předložen? To, to jsou moje otázky. Děkuji. Za prvé, nezávisle na tom, co se děje, já doufám, že daňové otázky, zdanění bude patřit k těžištím, k těm hlavním eh, tématům a prioritám, že to je opravdu nesmírně důležité téma. Myslím si, že je to natolik důležité, protože podle mého názoru, pokud chceme, aby Evropa prosperovala, aby to bylo dobré místo k žití, tak musí tam být vyváž, rovnováha mezi výzkumem, vzděláním, vývojem, bezpečností, infrastrukturou, neskorumpovanými vládami. To je to, co dělá vlastně dobré obchodní prostředí a podmínky. A ty vaše otázky, já nevím, zda máme přiděleny ty správné zdroje pro ten orgán nebo to, to grémium, které se bude zabývat těmito otázkami. Je to takové flexibilní, protože například někdy, když potřebujeme, požadujeme informace, tak vlastně dochází k zhromáštění informací, než se něco děje. Takže uh, na to potřebujeme více lidí například, abychom potom ty informace vytřídili, pochopili. Takže by to měla být taková flexibilní organizace, aby se postupovalo v těch jednotlivých případech co možno nejrychleji. A druhá otázka, co se bude dít s těmi jinými společnostmi. Když se podíváme na LuxLeaks, na ten příklad, já už si nepamatuji na ten no, přesné číslo 600 něco, Myslím si, že dvě třetiny z těch se týkalo finančních společností, z těchto daňových režimů. Máte tam vlastně pravidlo, že si je to velké holdingy, že si vlastně mezi sebou ty peníze, jak si převádějí, distribuují je potom dalším částem nebo jednotkách toho hold, jednotkám toho holdingu. A zde je samozřejmě riziko že se mohou, že mohou využít tyto mechanismy k tomu, aby se ty zisky přesunovaly od tam, kde jsou tedy vytvářeny, kde by měly být zdaněny někde, někam tam, kde to zdanění je nižší, tedy aby to bylo výhodnější pro ty společnosti. Máme zde tedy některé zcela jasné příklady Lucembursko potom změnilo to celkové nastavení, takže už tam není možné e, opakovat tyto konkrétní případy a všechny ty režimy nebo ta pravidla, která byla podobná, tak nyní od 1. ledna 2017 už je možno jim předcházet. To znamená, že tyto příklady v Lucembursku tedy by se neměly už opakovat a některé členské státy měly podobné nastavení, jak tomu bylo tedy v Lucembursku. Také také změnili legislativu v této oblasti, tyto státy. Takže do budoucnosti toto už by se nemělo opakovat. A pro nás my nemůžeme. A já si nemyslím, že bychom měli procházet všechny ty případy v rámci LuxLeaks. Leaks vlastně eh, nechcete tedy, aby se jaksi eh, pokryly ty eh, státní režim, aby se vytvořily rovné podmínky pro všechny a souhlasím, že to je samozřejmě určitý paradox, ale skutečnost, že nemůžeme vyřešit všechny ty případy, tak by, a měli bychom se tedy soustředit na ty nejzjevnější tedy, protože to by byl, se stalo takovým katalyzátorem pro změnu, aby se to neopakovalo tyto případy do budoucnosti. A to nevylučuje žádným případem to, aby se eh, finan, daňové orgány jaksi vrátily ke konkrétním případům, aby lidé vlastně změnila se legislativa, já bych a, a toto řešit. A po té poslední otázce co se týká těch pokynů, těch hlavních směrů, tak doufejme, že tedy v samotném tom, eh, že ty pokyny se budou tedy zveřejňovat i v rámci těch našich rozhodnutí, protože tam, kde máme tedy obavy, a co v oblasti těch státních veřejných pomocí, a samozřejmě, když soud rozhodne, tak ty pokyny potom budou pocházet také z toho, a doufejme, že až tedy potom se to jaksi zažije, tak vzniknou nějaké obecnější pokyny, ale to tedy bude trvat ještě určitý čas. Hovořilo se tady o tom belgickém daňovém režimu. Potom tedy budeme moci udělat případ, krok do kupředu. Takže soud samozřejmě Samozřejmě to konkrétní rozhodnutí bude eh, oznámeno, tam budou určité specifické důvody a potom ty pokyny se budou moci jaksi obvodit, odvodit z toho a říci, ano, komise se může podívat na tyto konkrétní případy a může se to stát určitými pokyny pro členským staty. Zde je jeden požadavek na catch DI. na Gomes, prosím. My opinion. Děkuji. hovoří o tom, že probíhá šetření. Já mám k tomu ještě dotazy, ale zeptám se potom. Moje země, Portugalsko. My jsme se vůbec nezotavili ze všech skandálů a nehovořím o Madejře, hovořím Wikileaks, přibližně různí Panama Papers, Paradise Papers, Bahama Papers, Football Leaks a tak dále. A potom ani nezmiňu rok 2012, eh, eh, kdy vlastně jsme měli schéma pro eh, zlegalizování praní peněz a potom to téma Trojka 2011, které začalo v roce 2011. Vy máte seznam toho, co zpět získali členské státy, abychom tedy a co se tedy spískal zpět, abychom věděli, kdo to teda nezískal? Mm, já nevím, jestli jsem úplně plně pochopila, ale v případě těch nezaplacených daních, tak v našich případech ty daně byly získány zpět. Nejsou ve státních rozpočtech, a je to proto, protože vždy byla podána odvolání, ale ty nezaplacené daně ty byly získány zpět. To nemění to, že budou případy. Možná můžete, prosím, zodpově- eh, ještě jednou položit váš dotaz, abych to pochopila. Eh, Portugalsko se nezotavilo ze všech těch skandálů, ani v případě minulé vlády, ani v případě této vlády. Oni nic nezískali zpátky. Ví, třeba Eh, portugalští fotbalisté eh, platí obrovské částky ve Španělsku, protože Španělé to šetří, ale ne u nás doma. Máme tady tu daňovou amnestii z roku 2012 a potom eh, ten takzvaný daňový výpadek. Máme k tomu misi do Portugalska, kde více než 10 miliard se zaslalo do Panamy či do Uruguaje když už eh, Banco State už eh, vlastně zkrachoval a eh, Bohužel to není věc, na kterou my se zaměřujeme, protože co se týče vnitrostátní daňové zprávy, tak to je jejich práce. A e, pro mě, jakožto dánku, je frustrující, že my máme obrovský skandál, kde vlastně e, daňové zprávy byly okradeny o miliardy. A to se musí řešit v Dánsku a musí to vyřešit daňové dánské úřady. A zase je to na portugalských úřadech v případě daně z příjmu nebo něco, co nezahrnuje, nezahrnuje státní podporu tak aby tyto eh, daně vybrali. Já vím, že to bude eh, součástí politického boje a volebních kampaní. Je to věc, kterou se musí zabývat vnitrostátní orgány. Děkuji, paní komisařko, za dialog, eh, za přímé a otevřené odpovědi a mohu říci jménem celého výboru, děkujeme vám za odvednou práci za e, tu práci v oblasti spravedlivé hospodářské soutěže. Někdy to považujeme za samozřejmost, ale vy ukazujete, že se jedná o neustálý boj a musíme umět e, odolat tlaku a být nejlepší. Jsme e, rádi, že vy jste toto měla ve svém portfoliu. Děkujeme za odvednou práci. Uh, Budeme pokračovat za minutku, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat. Máme trochu spoždění. Dovolte, abych přivítal paní Ines Marie Bardon Rafael, která je státní tajemnicí Ministerstva financí ve španělské vládě, která přijala naše pozvání. A pohovoří s námi především o iniciativě, která se týká digitální daně kterou předložila španělská vláda ke schválení parlamentu, ačkoliv může dojít k tomu, že ten návrh neprojde, protože eh, tedy má dojít údajně k bleskovým volbám k, v Dubnu, to ještě uvidíme. A tento návrh byl předložen v kontextu tedy celoevropských iniciativ v oblasti daně z digitální oblasti. Takže prosím, paní tajemnice, máte prostor zhruba na 10 minut na úvodní projev, prosím. Buenas tardes. Dobrý večer. Pane předsedo, pane eh, místopředsedo a vážení členové výboru TAX 3. Úvodem bych vám chtěla poděkovat eh, za to, že jste mě laskavě pozvali sem mezi vás, abych s vámi Eh, mohla pohovořit o pozici španělské vlády, pokud je o zdanění digitální ekonomiky. Myslím si, že zde jsme pozadu, pokud jde o vývoj v tomto odvětví, protože to je dynamický sektor a neustále se vyvíjí. Během svého příspěvku se pokusím vysvětlit, eh, k jakým opatřením jsme v této oblasti přistoupili. Úvodem eh, pohovořím o vývoji diskuze, pokud jde o zdanění digitálních firm a Eh, jaké máme plány v legislativě, pokud jde o zdanění určitých digitálních služeb. Také eh, představím naši pozici, eh, pokud jde o zdanění reklamy na internetu a potom závěrem budu hovořit o dalších daňových aspektech, které jsou pro vás důležité, jako například eh, plán eh, pro kvalifikovanou většinu v oblasti zdanění a nebo daň na finanční transakce. Pokud jde o ten první bod, eh, diskuze o zdanění digitálních firm, je jasné, že abychom nalezli konsenzus v Evropě, pokud jde o stále narůstající digitalizaci, tak to je mnohem komplikovanější než bychom očekávali. Přestože se zdá, že existuje jednota ohledně toho, že daňové režimy jsou zastaralé, pokud jde o digitální svět, tak jsme nedosáhli toho, abychom dosáhli společné pozice v Evropské unii, ani v rámci G20, ani OECD. Už dlouho slyšíme, že je potřeba nalézt řešení, že potřebujeme konsensus na mezinárodní úrovni, protože je jasné, že nadnárodní společnosti se pohybují v stále digitálnějším světě. Neexistuje existují zde hranice a vytváření hodnot a tedy eh, bohatství má velkou váhu v oblastech, které jsou nehmotné povahy. Co se týče mezinárodních daňových norem, tak tyto neodpovídají skutečné globální moderní ekonomice. V současnosti se překračují hranice, eh, obzvláště v oblasti technologických firm. Jak už jsem vám řekla, není potřeba být fyzicky přítomen na určitém území, aby se tam mohlo obchodovat či vykazovat zisky. V podstatě světě mnoho velkých platform jsou komplikované struktury a to vede k tomu, že daně, které platí, jsou velmi malé v porovnání s tím, jaké vykazují příjmy, což je eh, eh, velmi velkou nevýhodou pro firmy, které jsou fyzicky eh, přítomné na určitých území. Navíc se ukazuje, že digitální společnosti platí mnohem menší Eh, daně v porovnání s firmami, které jsou fyzicky přítomné. Je to 9,5% v porovnání s 23%. A eh, navíc eh, máme agresivní daňovou politiku ze strany některých zemí, které jim nabízí sídlo na svém území, což samozřejmě vede ještě ke zhoršení tohoto problému. Před několika dny OCD oznámila, že pracuje na tom, aby se nalezlo dlouhodobé e, řešení v roce 2020, ale tady ECOFIN v Evropě nedosáhl pokroku v oblasti společné pozici vzhledem k pozici, kterou zaujímá malá skupina zemí. Španělská vláda má za to, že digitalizace je zcela zásadní v posílení hospodářské soutěže a že e, zdanění e, nemůže být vnímáno jako trest, což by vedlo vedlo eh, k tomu, eh, že by se jednalo o odrazující účinek pro podnikání. Je potřeba, abychom rozptýlili obavy a aby firmy eh, rostly v bezpečném prostředí. Ale chápeme to tak, že samozřejmě eh, pro daně je nejdůležitější eh, spravedlnost, eh, progresivita a justice, tak je důležité, abychom vyřešili tuto otázku, která narušuje hospodářskou soutěž a vede k nerovnostem. Jde o to, aby digitální firmy také platily daně, tak jak jim přísluší, tak aby jsme zaručili efektivitu a rovnost v našich daňových systémech. To znamená, aby bylo tedy toto zlegitimizováno, pokud o daňové poplatníky. E, co se týče legitimity e, daní, tak to je základem právního státu a je to základem pro naši společnost. Daňový systém je základem našeho sociálního státu a je to základ toho, co dnes v Evropě máme bez eh, dostatečných eh, veřejných eh, příjmů nemůžeme mít dobrý a silný sociální stát, který zaručí sociální soudržnost a stejné příležitosti. A věřte mi, že toto není maličkost. Um, hospodářská krize a odolnost eh, jednotlivých eh, států, které reagují na potřeby prosperity členských eh, států, tak to vede k tomu, že vlastně se spochybnila celá myšlenka Evropy. Jsme toho svědky každý den, protože stále narůstají antipop, antievropská hnutí. Nejlepším příkladem je Brexit. Nemůžeme dovolit, abychom neměli stále ve středobodu sprav- eh, sociální spravedlnost. A proto španělská vláda přichází s inovativním řešením pro eh, zdanění. Chceme eh, takto reagovat na globalizovanou digitální ekonomiku. Je důležité ale, aby byla spravedlivá a abychom plnili zásadu progresivity. Je důležité, abychom bojovali proti daňovým únikům a musíme zvyšit příjmy zdaní tak, abychom zlepšili veřejné služby a veškeré systémy ochrany. V této linii jsme zaslali eh, eh, parlamentu, eh, španělskému parlamentu návrh zdanění digitálních služeb. A toto je přechodné řešení, než začne platit evropská legislativa. A toto zdanění je stejné jako v evropské legislativě. A Jednalo by se tedy o 3 eh, eh, miliardy, které bychom v tomto případě vybrali ve Španělsku. Eh, díky tomu chceme zaručit, že zdaníme pouze ty společnosti, které mohou finančně využít údaje uživatelů. Také tady posilujeme technické aspekty v souladu se daňovým režimem ve Španělsku. Daň bude odpočitatelná a e, budeme postupovat podle všech dohod, které se týkají zabránění e, zdvojení. E, tady se jedná o kapacitu výběru miliardy 200 tisíc. A samozřejmě to souvisí s užíváním internetu. Co se týče Eurostatu, pokud je o účast v sociálních sítích, potom vyhledávání, pokud je o kupování služeb a Eh, zboží, tak my ve Španělsku představujeme eh, přes 9 eh, celého evropského celku. V případě, že směrnice, která se schválí, nebo až se schválí, tak v případě, že bychom museli naši legislativu upravit, tak bychom ji upravili. Potom také přicházíme s klauzulí, tak abychom zaručili veškerý potřebný koncesus. Ale myslíme si, že eh, nemůžeme toto schválení eh, odkládat na jiná fóra. Myslíme si, že Evropská unie musí přijmout svá vlastní rozhodnutí, ale nesmí být samozřejmě v rozporu s globálním řešením, ke kterému se dospěje. Ve Španělsku považujeme za prioritní ne, ne, neoddalovat eh, řešení otázek daňových nerovností. Španělská vláda má tedy za cíl zlepšit sociální eh, politiky po tolika letech eh, škrtů vzhledem ke krizi. Zároveň chceme také plnit eh, naši finanční disciplínu. Jak určitě víte, podle zpráv španělská situace vedla k tomu, že koncem dubna se budou konat předčasné volby, což samozřejmě zkomplikuje tento návrh Eh, pokud jde o přijetí eh, v naší eh, sněmovně. Ale my budeme samozřejmě pokračovat v naší práci, pokud nám španělský národ dá důvěru. A chtěla bych povořit o francouzském a německém návrhu, pokud jde o daň, co se týče reklamy, tak jak to bylo stanoveno na ECOFINu v prosinci minulého roku. My si myslíme, že se nejedná o optimální řešení, protože bychom nedosáhli stanovených cílů a došlo by k velkým velkým problémům kvůli harmonizaci na jednotném trhu, především v situaci, kdy velké členské státy už vyjádřily svou vůli, že chtějí jít ještě dále a chtějí zdanit eh, pouze E, reklamy, tak abychom podpořili konsenzus a tak abychom neomezili možnosti ve vnitrostátní legislativě, tak chceme, aby se zachovaly e, dvě možnosti zdanění, i když to bude na úkor toho, že by se v členských státech e, uplatňovala nulová daň. Evropská unie musí být ambiciozní a musí koordinovaně poskutovat, pokud je o výzvy digitální ekonomiky. Nesmíme zůstat na půli cesty. Musíme se soustředit na to, abychom měli tady tuto eh, přechodnou eh, daň a musíme eh, nalézt konzensu s ostatními zeměmi, tak abychom dospěli k dlouhodobému řešení. Na druhé straně, co se týče zdanění digitální ekonomiky, chci vám připomenout, že směrnice o DPH z roku 2017, tak tam jsou dvě nové povinnosti, pokud je o internetové platformy. Proto v konkrétních případech platforma je považována za daňový eh, subjekt a eh, platformy ve Španělsku musí poskytovat informace daňovým úřadům, tak aby se mohly eh, provádět kontroly operací, kde oni působí jako zprostředkovatelé. V Španělsku mají povinnost, aby se informovalo o turistických pronájmech, protože toto odvětví je stále na rozmachu. Na začátku jsem o tom hovořila a chci využít této přistosti, abych se s vámi podělila o e, španělské e, stanovisko k tématům, které jsou pro váš výbor zásadní. Hovořila jsem o zablokování návrhu směrnice, protože neexistuje jednomyslnost, přestože existuje většinová podpora podpora. Komise přišla s iniciativou tak, aby se eh, rozšířilo rozhodování v rámci kvalifikované většiny, tak abychom mohli eh, vyřešit otázku zablokování či veta, což vede k tomu, že ztrácíme čas, jsme eh, neoperativní a ztrácíme důvěru. Jak víte, někteří z vás, španělský předseda vlády, uznal zde ve Štrasburku před měsícem v tomto Evropském parlamentu, že aby Evropská unie mohla být skutečným globálním aktérem, tak je potřeba odstranit pravidla pro jednomyslnost nejenom v zahraniční politice, ale také v oblasti tak důležité, jako, je, eh, jako jsou daně, víceletý finanční eh, rámec a potom otázka respektování právního státu a lidských práv. Proto Španělsko vnímá velmi pozitivně návrh komise, tak aby se zahájila diskuze. Samozřejmě souhlasíme v tom, že v oblasti daňové bychom měli začít s aplikací kvalifikované většiny, pokud jde o správní spolupráci a pokud jde o boj proti daňovým podvodům. A dovolte mi, abych stručně eh, pohovořila o dani pro finanční transakce. Španělsko je ve skupině těch zemí, které se rozhodly, že tato daň by měla být eh, v rámci posíleného mechanismu spolupráce. Proto jsme schválili návrh eh, zákona, který je inspirován francouzským zákonem a myslíme si, že to nebude mít vliv na burzovní vyjednávání, protože se jedná pouze o 0,2% a jedná se o malý počet firm, protože se jedná o nákup akcí španělských firm, které kotují na regulovaném trhu a protože se jedná o burzovní hodnotu vyšší než je miliarda eur. Pomocí této daně chceme posílit zásadu rovnosti v našem fiskálním systému. Vzhledem k tomu, že operace, které jsou předmětem zdanění, nejsou eh, předmětem žádného zdanění v oblasti nepřímých daní. Logicky my to přizpůsobíme eh, dohodě eh, na základě ostatních devíti zemí, které jsou součástí mechanismu poslední spolupráce. Počítáme s tím, že vybereme 850 milionů eur, což což povede také eh, k respektu finanční disciplíny, aniž by to mělo negativní vliv na sociální politiku. Také víte, že Španělsko se obecně dívá pozitivně na eh, konsolidovaný eh, daňový základ z daně právnických osob a na to se nahlížíme pozitivně. Chceme, aby existovala dobrá daňová zpráva, pokud je o dohody, které podepíše EU s ostatními třetími zeměmi a pokud jde o nespolupracující státy a území v daňové oblasti. A na příštím ECOFINu se eh, Eh, dozvíme, jak to vypadá se zeměmi, které jsou na takzvaném šedém seznamu. Považujeme to za velký úspěch, ale musíme být nadále obezřetní a toto sledovat. Chci také zdůraznit, že Španělsko nefiguruje mezi zeměmi, na které by upozornila Evropská komise, pokud jde o eh, předběžná daňová rozhodnutí, protože to vedlo k velkým daňovým úlevám pro důležité podniky. Vzhledem tomu, že Španělsko Eh, podpořilo eh, transparentnost pro získání informací, tak já bych eh, chtěla také poukázat na to, že chceme regulovat 15% daň v případě mm, firm, které mají obrat více než 20 milionů eur. Chceme, aby existovalo spravedlivější zdanění, tak abychom napravili nerovnost v případě velkých korporací, které jsou zvýhodněny Eh, v porovnání s malými a středními podniky. Je potřeba podpořit transparentnost, abychom věděli, jaké daně platí velké skupiny ve všech zemích, kde operují. V tomto smyslu, i když se nejedná o věc v mé kompetenci, chci říci, že Španělsko podporuje poslední kompromisní návrh Eh, eh, upravit eh, směrnici 34 lomeno 2013. Doufáme, že dosáhneme většiny, aby tato směrnice byla schválena. A závěrem, než si vyslechnu vaše dotazy, chci zdůraznit dvě myšlenky. Za prvé musíme rozhodně pokročit Eh, v řešení eh, výzev, kterým čelíme v digitální ekonomice. Nemůžeme dovolit, aby existovaly tak obrovské nerovnosti, které eh, škodí výběr daní. Za druhé, musíme pokračovat postupně v harmonizaci zvláštních daní, DPH, ale také co se týče daně z příjmu právnických osob a také co se týče těch daní, které mají vliv na vnitřní trh. Jsem si vědoma to, že tato harmonizace je velmi komplikovaná, protože musíme nalézt rovnováhu mezi vnitř vnitrostátními zájmy a mezi zájmy EU jako celek. Existují velké rozdíly mezi našimi daňovými systémy. Proto si myslím, že ten pokrok musí být postupný, ale musíme vyslat jasný signál. A to, že Evropa bude pouze silná do té míry, bude-li postupovat společně. A Evropa bude pouze moci prosperovat, bude-li reagovat na potřeby občanů, pokud jde o prosperitu, bezpečnost, práva a svobody. A proto musíme pokročit otočit směrem k daňové politice, která bude spravedlivější, která bude progresivnější a která bude transparentnější. Eh, děkuji a jsem vám k dispozici. Děkuji mnohokrát paní tajemnici za velice komplexní popis přístupu vlády a v tuto chvíli zahajuji diskusi s členy našeho výboru. Každý z vás má pět minut na položení otázky a pak také tedy na otázku. A potom budeme mít minutu na otázky a odpovědi v dalším kole. Prosím, pan Niedermayer, raport, zpravodaj za EPP. Děkuji mnohokrát, děkuji za to, že jste mezi nás přišla. Já mám dvě, řekněme, takové jednoduché poměrně otázky. Za prvé, jak se díváte na to, proč je tak obtížné dosáhnout dohody v radě na nejdůležitějších textech jako například CCCTB, reforma DPH a digitální daň. A za druhé, jak se díváte například do budoucna na posílenou spolupráci v daňových otázkách? Děkuji. Eh, co se týče eh, problémů ohledně dosažení eh, dohody, tak jak jsme o tom hovořili, během mého vystoupení, tak ano, my to chápeme tak, že tady existují problémy, tak aby se dosáhlo rovnováhy. Eh, mezi autonomií nebo mezi svrchovaností členských států a eh, mezi eh, společnými zájmy Evropské unie. Je to komplikované, aby všechny země se dohodly a musí samozřejmě se dospět k ústupkům, ale zároveň se musí dosáhnout nějakých pokroků, tak abychom dosáhli společného návrhu. A my to eh, chápeme tak, že je eh, nezbytné, aby k tomuto konzenzu došlo, protože už se na tom pracuje roky, v některých případech 6 let, v některých případech 8 let a v případě Španělska my máme za to, že už eh, to byl dostatečný čas a že je potřeba pokročit ku předu, tak abychom mohli v této rovnosti pokročit, eh, v této eh, potřebné fiskální rovnosti, abychom měli spravedlivější systém a abychom se mohli přizpůsobit novým dobám. Je jasné, že svět se mění a že ekonomika nezná hranice ekonomika už eh, se nezakládá na fyzické přítomnosti a proto naše daňové systémy eh, se musí vyvíjet a my, členské státy, musíme udělat ten skok, který nám eh, umožní mít Eh, revoluční vizi v tomto smyslu a dovolte mi, že to takto říkám. Změnit eh, paradigma v ekonomice je potřeba, abychom změnili eh, hloubkově naše daňové systémy. Pokud jde o posílenou spolupráci, víte, že Španělsko je plně angažováno v oblasti posílené spolupráce. My systematicky transponujeme směrnice, a pracujeme e, včas, e, co se týče transpozicí e, všech směrnic v této oblasti a jsme plně zavázáni v této oblasti spolupráce a podpory. Jepe Kofold, prosím, za SAD. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také za to, že jste přišla mezi nás a za to, že jste nám vysvětlila význam takového daňového systému, který odpovídá ekonomice 21. století. Také velice souhlasím s paní tajemnicí v tom, že pokud to nenapravíme všechno teď, bude to přímo ohrožovat náš sociální stát v Evropě do budoucna a také financování sociálních systémů. Já bych se také zeptal na digitální daň. Mohla byste nám říci o tom více, protože jednou z váhajících vlád je moje vláda, vláda dánská. A já s ní nesouhlasím. Nicméně dánská vláda tvrdí, že se obávají, že dojde k odvětě z, z USA, pokud by Evropská unie přijala takovouto daň z, daň z digitálních služeb. Jak se na to díváte? Je Evropská unie dostatečně silná na to, aby byla jednotná, aby se jednotně postavila i americké straně nebo jiným velkým ekonomikám, protože podle mě je důležité, abychom byli takto silní. Za druhé, eh, Pracovní skupina pro etický kodex pro zdanění podniků už existuje řadu let. A jeden z našich problémů, pokud jde o daňové režimy v EU, je ten, jak jsou si blízké pracovní skupiny v radě k tomu přispívá i ombudsman. Takže co si myslíte vy? Nemělo bychom se více otevřít, pokud jde o procesy a přípravu legislativy, například i v té pracovní skupině pro etický kodex a zdanění podniků, aby tady mohla média sledovat, co se děje, aby občané mohli sledovat, co se děje a kdo blokuje vlastně tyto důležité návrhy, protože dochází k tomu, že rada může celou řadu věcí blokovat, protože je tam jednomyslné hlasování a za, druhá, za druhé tam také existuje určitá anonymita, že je možné se schovávat za dveře té instituce. Děkuji. Děkuji. Co se týče prvního dotazu, ano, je to tak tady probíhá diskuze ohledně toho, zali by to měla být Evropská unie, která v první instanci eh, bude řešit tuto daň a jaká by byla pozice EU. Ano, ta eh, diskuze probíhá ve dvou oblastech. Máme tedy tu ten krátkodobý horizont a potom ten dlouhodobý horizont bez ohledu na to, že členské státy jsou ve stejné situaci, protože tady máme tu propojenost a existují obavy z hlediska změn v ekonomice. Tyto obavy jsou globální a dotýká se to všech zemí. Ale je eh, zajímavý eh, pokrok eh, tedy to rozdělit na dvě doby. Fungovat v tom krátkodobém horizontu a potom v dlouhodobém horizontu. A navíc tyto dvě věci jsou kompatibilní. Španělsko eh, stanoví jako prioritu společně s členskými státy, že v krátkodobé eh, době by se měla vytvořit harmonizovaná daň a že je to v souladu s těmi dlouhodobými strategiemi, které se zakládají na zásadní eh, reformě mezinárodního zdanění. Samozřejmě OCDE, OECD Evropská unie musí dosáhnout toho, aby velké firmy, velké digitální technologie, které vytvářejí v digitální ekonomice hodnotu, tak musí eh, platit daně eh, v těch zemích, kde mají svůj trh. Proto souhlasíme s tím, že reformy eh, v dlouhodobém horizontu. Měli bychom upravit daň, co se týče daně z příjmu právnických osob, pokud je tam důležitá digitální přítomnost a potom přijetí eh, v krátkodobém horizontu, i kdyby se jednalo o přechodné řešení, bylo by to časově omezeno, tak abychom začali už ten problém řešit teď hned. A to by nebylo zase eh, překážkou pro globální řešení. Ano, já si myslím, že opravdu eh, musíme být pozitivní a musíme dát do souladu obě řešení, tak abychom dosáhli konzenzu v tom eh, dlouhodobém řešení. Ale musíme samozřejmě sázet v Evropské unii na tu digitální daň. Eh, ve Španělsku ta diskuze byla obtížná, to víte, ale byla opravdu nezbytná. A došlo k překvapivému konsenzu z toho pohledu, že my jsme na různých eh, úrovních, jsme se sešli s technologickými firmami, s různými eh, zúčastněnými stranami a nakonec eh, se došlo k závěru, že i ta daň může být příležitostí pro to, aby se tyto firmy zlegitimizovaly a jejich přítomnost vůči daňovým poplatníkům. Druhému dotazu ohledně skupiny kodexu chování. Ano, Opravdu nevím, jestli jsem dobře pochopila váš dotaz, ale eh, my jsme zastánci eh, v této skupině toho, že ano, je potřeba zlepšit transparentnost, ale musíme eh, nalézt rovnováhu, která je často komplikovaná vzhledem mm, k těm tak citlivým otázkám, které se tam řeší. A jedná se o přístupy k pracovním dokumentům v této skupině, které vedou k tomu, že se musí stanovit určité limity. E, každopádně Španělsko je proto, aby se transparentnost e, podpořila, co se týče fungování této skupiny. My jsme e, podpořili zveřejnění na portálu vysvětlujících dokumentů o fungování této skupiny, ale zároveň je důležité příliš netlačit na pilu, pokud chceme, aby ta rozhodnutí byla efektivní. Eh, protože samozřejmě je něco jiného o něčem diskutovat za zavřenými dveřmi, než o tom diskutovat před veřejností. Musíme samozřejmě také respektovat eh, limity členských států a limity třetích států, které v rámci své svrchovanosti mají eh, legitimní zájmy, ale musíme samozřejmě dát do rovnováhy všechny zájmy. Děkuji, prosím, Jose Salafranca. Eh, děkuji, pan, pane předsedo, vítáme vás, paní eh, státní tajemnice. Já vám eh, děkuji za vaši upřímnost, protože víme, že státní rozpočet byl zamítnut poslaneckou sněmovnou a proto osud tohoto návrhu zákona je nejistý. My ano, máme globální problémy, musíme e, řešit e, výzvy, kterým čelíme v rámci digitální revoluce a musíme samozřejmě zlepšit rozhodování. A v tomto kontextu e, ohledem že e, Španělsko je na místě 36 ze 76 zemí, pokud jde o inovace. Nemyslíte si, že bychom e, se spíše e, měli soustředit na ty modely, jako je Dánsko, Švédsko či Finsko, kde mají nižší zdanění? A myslíte si, paní státní tajemnice, myslíte si, že můžeme e, vytvářet nějaké ráje na ekonomických hřbitovech? Bueno, eh, respecto de... E, co se týče toho vašeho e, prvního uvážení, globální problémy vyžadují globální řešení. Ale když Eh, ten globální svět se nachází v komplikované situaci a vývoj se zpomalil, tak je důležité, tak jako aby ve všech eh, oblastech života byly nějaké motory, nějaké tahače. A ty země, které přišly s iniciativou, jako je Španělsko, mm, není to jenom Španělsko, Španělsko, které přišlo s tímto eh, návrhem eh, daně pro určité služby, také se to týká daně z finančních transakcí, tak my jsme přesvědčeni, že musíme tento motor zaktivovat, tak aby opa- opravdu potom jsme dospěli ke konzensu, který je nezbytný co se týče všech zemí. Vždy, eh, když se přišlo eh, s návrhem eh, pro tyto dvě legislativy ve Španělsku, tak se vždy mělo za to, že to bude motorem, tahačem pro celou Evropskou unii a že až tady dospějeme ke konzensu, tak potom Španělsko upraví oba dva návrhy legislativy těm podmínkám ohledně kterých se dospěje ke konsenzu. Ehm, tady se ehm, eh, nejedná o nějakou eh, vysokou eh, dávku, jedná se o 3%. Musíme si uvědomit, že tady to zdanění není. Máme 3% nyní, to je ten návrh. Je to tedy sektor, který jsme i identifikovali a nemohu říci, že by byl málo zdaněn. Ne, on není vůbec zdaněn. Je to něco nového, nemohu ani říci, že je to něco nového, ale my jsme zatím nebyli schopni zareagovat. Ideální situace eh, konsenzus a harmonizace. Ale pokud to není realita, tak si myslím, že je eh, důležitější eh, řídit tyto, pro, tyto ehm, projekty, které sice existuje konsenzus, ale v mnoha zemích je komplikované uskutečnit první krok. Nepochopila jsem úplně, co říkáte o tom sociálním ráji. E, Španělsko předložilo e, státní rozpočet, který je opravdu, e, má tam mm, velký sociální charakter, ale samozřejmě se zohledňují příjmy a výdaje, které nám umožnili za Eh, předpokladu eh, respektu a přizpůsobení se fiskální konsolidaci a všem eh, pravidlům rozpočtu, deficit, úroveň zadlužení, Eh, dokonce eh, pravidla pro výdaje. Víte, že eh, u nás je to takové fiskální pravidlo, které je mnohem striktnější než v jiných zemích, tak my jsme vypracovali rozpočet státní za respektu všech těch pravidel. Máme tam příjmy a výdaje, ale orientuje se to na občana, protože chceme znovu získat určité služby, které byly oslabeny kvůli krizi a my jsme měli za to, že bylo zcela nutné tyto služby získat pro občana zpět. Děkuji za SND Ramon. Děkuji, pane uh, předsedo. Já bych chtěla eh, vám, paní státní tajemnice, poděkovat za vaši přítomnost. Je důležité, aby španělská vláda vysvětlila svoje iniciativy ve fiskální eh, politice. A chci vám pogratulovat. Ehm, samozřejmě, asi si dokážete představit, že já budu souhlasit s tím, co vy tady navrhujete, ale chci tady v tomto výboru zdůraznit, že Španělsko přišlo se třemi fiskálními iniciativami, které jsou velmi důležité. A ne všechny členské státy to dělají. Za prvé je to eh, digitální daň, tak jak se o tom tady správně hovořilo. A já bych měl dotaz jak eh, reaguje, eh, jak reagují na to podniky. Co se stalo, když španělská vláda řekla podnikatelům, že chce eh, zachovat tady Eh, tento prvek. Já vás chápu, paní státní tajemnice, že tyto fiskální reformy jsou také slibem pro příští vládu. Vy jste byla natolik upřímná, že jste řekla, že budou volby a samozřejmě můžeme mít novou vládu, ale já chápu, že tu vládu, kterou vy zastupujete, tak pokud eh, u té vlády zůstanete, tak zachováte tyto fiskální pravidla. A potom, co se týče té minimální sazby, jak to vypadá s tou minimální sazbou v případě nějaké například velké firmy, která má svoji eh, daň na základě 9%. Eh, tak co vy uděláte? Ne? No to zvýšíte na 15%, takže tam eh, aplikujete 6% na jednou. Jak to vypadá s tou minimální sazbou? Protože to je další myšlenka, která tady probíhala na půdě tohoto výboru. Muchas gracias. Děkuji. Já se pokusím zodpovědět eh, vaše dotazy. Za prvé, co se týče, jak na to reagovaly podniky, eh, můžu se s vámi podělit o to, že to byla zajímavá zkušenost. Eh, Během týdnu to bylo opravdu velmi komplikované, museli jsme to nějak zvládnout a museli jsme přijít s takzvanou fiskální agendou. Byla to reforma, kterou jsme připravovali Eh, protože samozřejmě jako ve všech oblastech existovaly eh, zájmy, eh, které chtěly vytvořit takový hluk. Vláda věděla, kde jsou priority a kde pouze bude zasahovat ve fiskální oblasti protože my jsme eh, nepracovali v oblasti DPH ani v oblasti daňů z příjmu fyzických osob, protože to jsou eh, daně důležité pro eh, pracující, pro střední třídu, ale cílem bylo získat více zdrojů pomocí daní, mm, které Eh, budou zdaňovat ty kolektivy, které měly eh, nízkou míru zdanění nebo úplně byly zproštěny. Eh, takže my jsme pracovali v oblasti těch finančních transakcí, kde nebyla žádná nepřímá daň, v digitální oblasti to tež a potom daň z příjmu právnických osob, tak tam bylo příliš mnoho různých osvobození, odpočtů a mělo to velký vliv na narušení daňového základu základu. Je to realita, která během mnoha let trvala a to je věc, které čelíme. A my jsme tedy vypozorovali, až jsou to veřejné údaje, že e, přesto, že e, firmy začaly vykazovat zisky a zlepšovala se situace, tak ty daně, ten výběr se nezlepšil a bylo to na polovině toho, co se vybralo v roce 2007, i když opakuji, že e, firmy začaly mít zisky a zotavovalo se. Co se týče malých a středních podniků, tak ty daně jsou vyšší než v případě konsolidovaných skupin či či velkých skupin. A my si myslíme, že to je opravdu potřeba eh, podrobit analýze, proto jsme pracovali na zavedení minimální sazbě. Eh, pracovali jsme na daňovém základu, eh, také se hovořilo o tom, že by se to dělalo podle účetní závěrky, ale když jsme vlastně zjistili, že po všech těch různých odpočtech, že je potřeba mít tento daňový základ. Samozřejmě pokud někdo platí, nějaká firma platí 10% nebo 12%, tak bude muset platit 12%. Ty uh, Samozřejmě ty uh, odpočty se můžou prodloužit během několika let, takže a priori by se o to nepřišlo. Jak se k tomu stavěly podniky? Ano, samozřejmě existoval velký šum na začátku, ale potom, když už se definovala jednotlivá opatření. Potom my máme různá fóra, jako třeba eh, fórum eh, velkých eh, podniků, to máme v rámci naší daňo, finanční zprávy a my jsme se snažili tam podělit o naši vizi a o cíle této reformy. A my jsme to nabízeli jako příležitost, jak eh, zpět získat legitimitu těchto odvětví, tedy finanční odvětví, protože opravdu měli narušenou pověst, upřímně řečeno, co se týče legitimity tohoto odvětví během posledních let. A proto, jak často se to tak v životě stává, je potřeba eh, z problému vytvořit příležitost. A tak toto eh, většina podniků pochopila. Ano, Samozřejmě eh, tato vláda, jak už jsem řekla, eh, pokud nám španělský lid znovu dá důvěru, tak eh, my budeme trvat na tom našem návrhu státního rozpočtu. My jsme na tom pracovali velmi intenzivně, bylo to opravdu velmi namáhavé, nebylo to jednoduché, bylo komplikované mnohé aspekty dát do souladu, ale práci jsme odvedli a my to nabízíme, jak říkám, pro tu další etapu. Miguel Urban Crespo za GUE. Děkuji vám, děkuji vám eh, za to, že jste přišla do tohoto výboru. Já myslím, že když eh, hovoříme v rámci evropských institucí, jakým způsobem bojovat eh, proti daňovým podvodům, tak se tady zapomíná na věc velmi zřejmou. Takže neřeší se to a necháváme toho slena uprostřed místnosti. A to, že existují daňové ráje v Evropské unii. A navíc to nejsou jakékoliv daňové ráje, jsou to daňové ráje, které jsou zcela, eh, třeba Lucembursko, Malta jsou zcela zásadní pro eh, praní peněz či pro daňové úniky, třeba Andorra, to chci také zmínit, a další území, jako třeba Švýcarsko, A nebo jaký vliv to může mít eh, na Brexit, jaký dopad to bude mít na veškeré daňové ráje. Ale my nám se tady nedaří, aby v těch seznamech, které se vypracovávají v rámci členských států nebo v EU, aby se tam neobjevil žádný členský stát jako daňový raj, když je to e, zřejmé a ukazují na to mezinárodní organizace. Eh, v tomto eh, smyslu nejenom seznam pana Moskovičiho, ale také ty seznamy, které vypracovaly eh, různé vlády, třeba tam je Lucembursko, Andora, Monako, Panama, Bahamy, to se všechno vyňalo z těch seznamů třeba španělské vlády. Ale jsou třeba, mm, třeba daňoví eh, inspektoři ukazují na Lucembursko, na Andoru, na Monako, na Maltu, ti španělští eh, daňoví inspektoři. Myslíte si, že tedy existují eh, daňové ráje v Evropské unii? A pokud existují daňové ráje v rámci Evropské unie, tak mělo by se na ně ukázat? A jak z vašeho pohledu nahlížíte na seznámy gesty? ten seznam daňových rájů. A potom závěrem, zdali byste se e, zavázala, abychom měli e, podobné kritéria, jako má Intermon či Gesta, abychom vytvořili evropský seznam, který místo toho, aby e, vlastně mm, osvobozoval ty daňové ráje, tak aby na ně ukázal. Děkuji. Španělsko je e, zcela jistě zavázán e, nebo se angažuje v tom, že bude pokračovat v tomto procesu, aby se vypracoval společný seznam Evropské unie, pokud jde o e, území či teritoria, která v daňové oblasti nespolupracují. A potom ten výsledný seznam bude zohledněn, co se týče vypracování nového národního seznamu daňových rájů. My od eh, prvního momentu podporujeme veškeré iniciativy v oblasti vzájemné eh, pomoci, v oblasti spolupráce, eh, tak abychom mohli pokračovat v tomto boji. Nicméně je potřeba monitorovat efektivní fungování těchto nástrojů, tak abychom mohli pokročit. Eh, dosáhli jsme značného pokroku během minulých let. Chci zde zdůraznit automatickou výměnu informací o účtech, informace podle jednotlivých států, systémy pro plánování agresivních fiskálních eh, politik. Je tam pokryto eh, mnoho problémů, které se ukázaly v usneseních Evropského parlamentu, ale samozřejmě můžeme být vždy ambicioznější. Ve Španělsku naše vláda Eh, také přišlo s návrhem eh, zákona pro lepší boj proti daňovým podvodům a eh, také už to bylo naplánováno do naší sněmovny a tam se přicházelo s velmi striktním kritériem objektivním, které se musí uplatnit při vypracování těchto seznamů. A v tomto smyslu když zohledníme, eh, jak to eh, vypracovávají tyto seznamy jiné orgány, jako například Evropská unie, tak eh, samozřejmě my jsme zcela zavázáni tomu, že ten seznam uděláme stejně tak. Španělsko podporuje koordinaci mezi členskými státy, eh, pokud jde o tyto eh, defenzivní eh, opatření proti těm zemím, které jsou na tom černém seznamu, na, na kter, tyto země, které vůbec se nic nesplnili nebo nechtějí spolupracovat. Opakuji tedy, že musíme mít Eh, mechanismy, abychom zohlednili výsledky těchto seznamů. A myslím si, že musíme mít eh, určitou stabilitu, aby se to mohlo potom uplatnit na interní úrovni. Vy jste tady eh, také hovořil o Brexitu. Pro nás Brexit je šancí, pokud jde o vyjednávání pro odchod Británie. My jsme vypracovali různá memoranda. Hovořím samozřejmě o Gibraltaru. Jedná se o daňové otázky a díky této aplikaci budeme moci napravit některé problémy, které existovaly a budeme moci dát eh, do lepší rovnováhy situaci eh, v této oblasti, tedy na Gibraltaru. Pane předsedo, vy jste mi nezodpověděla na to, myslíte si, že v Evropské unii existují daňové ráje? Já si myslím, že to je opravdu velmi důležitá debata zde na tomto výboru. Eh, ale já si myslím, že tady nejde o to, co já si eh, myslím já se samozřejmě neptám vás eh, konkrétně, já se vás tam Existuje, nebo um, myslí si španělská vláda, že v rámci EU jsou daňové ráje? Eh, Evropský parlament na výboru řekl, že ano. Já opakuji, já si nemyslím, že je to věc, jestli si to myslím, je to věc objektivity. Aplikujeme-li nějaká kritéria a pak se skonstatuje, že nějaká země je Eh, na černém seznamu, protože neplní kritéria, ohledně kterých existuje konsensus, pokud je uplatnění, no tak to bude zřejmé. Ale já si myslím, že ten systém je dostatečně seriózní, tak aby se nejednalo o nějakou otázku intuice nebo toho, co si někdo myslí, ale je to o to, že to kon- bude eh, v kon, mm, dáno do konfrontace s realitou, ale důležité je, aby ty státy se nedostaly na ten seznam, ale aby z toho seznamu vystoupily. A bude to pro nás pro všechny lepší a proto je důležité na tomto pracovat. A každopádně, dokud to tak není, pokud ta země na černém seznamu je, protože objektivně po aplikaci kritérií na tom seznamu je, no tak eh, samozřejmě s tím musíme souhlasit všichni a respektovat to. Děkuji za zelené Sven Gigold a musíme potom už zakončit naši diskusi. Děkuji, pane předsedo. Paní tajemnice, je dobré, že jste tady mezi námi, protože poté, co jsme se zabývali tedy v rámci té skupiny o etickém konání. A když také máme určité konsistentní režimy a vaše e, vláda pokračuje v této práci, Španělsko podporuje, přijímá silná opatření proti vyhýbání sedením a posiluje spolupráci v daňové oblasti v Evropské unii, tak já bych se chtěl zmínit o jednom tématu, které možná je určitým způsobem kontroverzní a to je vlastně ten černý seznam týkající se praní špinavých peněz. To je vlastně také jedno z témat práce našeho e, výboru, aby vlastně Evropská unie postoupila v, v hodnocení a ve stanovení kritérií e, tady tohoto země. Já si myslím, že to je vaše vláda, která silně e, lobovala za to, aby se Panama z tohoto eh, nám věla váš prezident, pan eh, Zapatero, před několika eh, roky vlastně vyňal Panamu z tohoto seznamu. Nyní španělská vláda lobuje za to, aby Panama se jaksi vlastně vyněla z tohoto seznamu Evropské unie ohledně praní špinavých peněz a také vaše vláda se v současné době snaží získat kvalifikovanou většinu pro zablokování delegovaných aktů pro, co se týká tohoto seznamu, takže moje otázka, můžete potvrdit nebo dnes se zavázat k tomu, že se nevytvoří takováto většina proti tomuto důležitému černému seznamu eh, ju, ju, judikatury v oblasti praní špinavých peněz. Raději tedy, než budovat s Německem, s Francií, se Spojeným královstvím většinu proti tomuto seznamu, to by tedy bylo velmi špatné. Bueno, no sé, creo que, que antes he intentado trasladarlo con. Myslím, že předtím jsem se snažila hovořit jasně. My nemáme a priori nějakou pozici ohledně žádné země. V tomto případě se jedná o Panamu. Eh, co se týče eh, eh, praní špinavých peněz anebo jakokoliv kritéria, které se týká zařazení na seznam. Já trvám na tom, jakmile se definují kritéria, tak potom my v tom budeme striktní a opravdu budeme eh, upřímně řečeno eh, striktní eh, v tomto návrhu zákona. A už jsme se v tomto smyslu takto vyjádřili. My jsme si toho byli vědomi, když jsme přišli s tímto návrhem zákona a tam je ten závazek ohledně toho, že budeme velmi striktní při vypracování našeho národního seznamu daňových rajů a že se jednalo o krok ku předu. Eh, protože ano, to potom bude mít eh, důsledek takový, že ten den poté, když dojde k aktualizaci určitého seznamu, takže potom se to převede do toho národního seznamu. A eh, Panama, to chápu tak, že se dala do souladu ze standardy mm, a, a alespoň během posledních let vyvinula značné úsilí, tak potom myslím, že v březnu se eh, bude tato záležitost eh, řešit eh, na komisi, tak pokud ty výsledky budou také či onaké, tak Španělsko opakuji, má ten závazek, že tyto výsledky zohlední a potom to striktně tato kritéria uplatní, nezávisle na tom, o jakou zemi se jedná. President, uh, excuse pane předsedo, omlouvám se. Já jsem se ptal naprosto přesně. Podpoříte to, aby tento seznam ve stávající podobě prošel? A nebo se v tuto chvíli snažíte najít blokační většinu v radě proti tomu seznamu? To je velmi důležitá, závažná věc. Takže se vás ptám, jestli vaše vláda umožní, aby tento návrh komise prošel, anebo jestli se snažíte tento důležitý seznam proti praní špinavých peněz zablokovat v tuto chvíli tak, jak stojí. Je to velice důležité do budoucna, ale v tuto chvíli necháte ho projít, anebo se to chcete, nebo se to chystáte zablokovat. No no Nejsem si vědoma toho, že bychom se snažili o zablokování čehokoliv. Děkuji, to byla naprosto jasná odpověď. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, bylo to velice důležité pro nás všechny a tím můžeme ukončit naše dnešní jednání. Pan předseda také laskavě děkuje tlumočníkům.